A teď se dostáváme k hlasování. Eh, zpráva pana Grubačika, populace lososa žijící v balském moři a rybolov této populace. Máme eh, jediné jmenovité opatře- eh, hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Eh, zpráva Jörg Leichtfried. Svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření týkajících se společné obchodní politiky. Opět pouze jediné hlasování, opět jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zpráva přijata. Teď se dostáváme ke zprávě pana Galagera. Zachování ryblovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu dospělých morských živočichů. Prosím, kolega Gallagher má slovo. Vážený pane předsedo, bych byl eh, velmi rád, kdybyste i v tuto pozdní fázi souhlasil s tím, že byste přijal eh, mou žádost o jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 42 a k vůbec návrhu, pozměňovacího návrhu. Ty e, důvody proto se stanou jasnými ještě před závěrečným hlasováním. Ano, to uděláme nejprve. Hovoříme o bloku 1 číslo 32. To bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Číslo 1 až 31 jsou tedy vyřešeny a teď tedy eh, k textu v pozměněné verzi jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacím návrhu 33. Ještě kolega Gallagher, prosím. Pro, prosím, pane Gallaghere, eh, už se to vyřešilo? Je to pozměňovací návrh 33, takže kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Prosím, pane kolego Gallagher. Eh, výbor pro eh, rybolov je přesvědčen, že jako parlament nemáme žádnou alternativu, musíme zkrátka protestovat proti nepřijatelnému chování Rady pro zemědělství a rybolov. Eh, její předsedové ignorují roli Evropského parlamentu jako kolegislátora. Už to trvá tři roky. A týká se to oblastí víceletého plánování. Jak víte, toto je jedním z hlavních pilířů společné rybolovné politiky a jsou to plány zásadně důležité pro ochranu rybolovných zdrojů a pro zajištění eh, života, schopnosti a udržitelnosti komunit, které na rybolovu závisejí. My jsme přímo volená instituce Evropské unie. Společně s Radou ministrů máme společnou odpovědnost jako kolegislátoři. Rada ministrů si konečně musí uvědomit eh, své zodpovědnosti, musí začít respektovat Lisabonskou smlouvu a vůli občanů Evropy. Jménem proto, eh, proto jménem výboru eh, pro rybolov bych rád požádal podle článku 1774 jednacího řádu o odložení závěrečného hlasování a doufám, že toto bude první z celé řady jasných kroků parlamentu proti radě, dokud tato nebude ochotná vstoupit s námi do konstruktivního dialogu a dokud neukončí tento rozpor, který už tři roky trvá. Děkuji. Es eine Verschiebung nach Artikel 57 beantragt. Ich lasse gleich darüber abstimmen. Dobrá, eh, já o tom budu nechám hlasovat. Kdo je pro toto odložení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Teď tedy zpráva Patro, Neveš odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. Paní kolegyně Angelili. Prezidente, 10 sekundy. Per questa... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Opravdu pouze velice stručně. Víme, že se zdou velice veliké problémy s čínskými produkty, které nejsou dostatečně označovány. Evropská komise udělala veliké úsilí v oblasti hraček. Podle mého názoru není možné, aby na evropském trhu eh, cirkulovaly tyto, za, tyto produkty. Paně, paní kolegyně, ano, je to důležité sdělení, ale není to procesní námitka. Já budu považovat každé eh, porušení, eh, přerušení jednání, které není k pořadu jednání, za své volné. Prosím, eh, pane kolego. Řekl bych pouze jednu věc, a to konkrétně na adresu změny 14 eh, této zprávy. V seznamu hlasování je uvedeno minus, to ale musí být opraveno, protože ve skutečnosti by tam mělo být plus. To je chyba, na kterou jsem chtěl upozornit. Děkuji. Teď tady tady zpráva Patra Neveš, odstraňování hraločích ploutví na palubě. E, nejprve tedy 11 pozměňovacích návrhů příslušného výboru. Kde pro? Kdo je proti? Eh, ta žádost o jmenovité hlasování byla stažena. Ještě jednou, kdo je pro těchto 11 pozměňovacích návrhů? Pro, kde je proti? Eh, necháme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9 je tím tedy vyřešen. Pozměňovací návrh 18, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Tím jsou tedy vyřešeny eh, pozměňovací návrhy 8, 15, 16 a 17. Teď budeme hlasovat o pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. jasnou většinou přijato. Já jenom upozorním na to, že předtím jsem viděl více rukou pro ne, než pro ano. Teď tedy hlasování o legislativním usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k hlasování o umluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodního únosu dětí. Zde máme e, usnesení od právního výboru, e, odstavec 1, část C, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod odvodnění G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod H, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod I, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A bod odůvodnění je, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, celkově toto usnesení, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď se dostáváme k hlasování o třech e, návrzích usnesení. Pokud jde o nadcházející světovou konferenci o mezinárodních telekomunikacích, máme e, nejprve e, návrh usnesení za čtyři politické frakce. Budeme hlasovat o návrhu jedna, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Číslo dvě, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Celkově toto usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď hlasování o návrhu usnesení eh, šesti politických frakcí. Odstavec 7 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 8, dvě části, kdo je pro, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato.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 Odstavec 22, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 28 ve dvou částech, vždy jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část opět jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 29. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? pro... Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato.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 proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 77, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 77, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 79 pozměňovací návrh 2, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato.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 Eh, usnesení jako celek jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme ke zprávě eh, paní Kopy. Eh, rozšířování EU, e politiky, kritéria a strategické zájmy. Máme tady odstavec eh, 24. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. odstavec 26, původní text, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 27, originální text, jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 28, dvě části. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. A to ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Schváleno. Odstavec 38, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní následuje hlasování o sedm eh, návrhů usnesení k, situa- k situaci v Gáze. Nejprve tady máme návrh pěti frakcí. Paní de Kaiser si přeje slovo k eh, ústní změna, ústní návrh změny. Děkuji, pane předsedo. Eh, kvůli příměří, ke kterému došlo včera v pásmu Kazy, jsme se rozhodli se souhlasem ostatních skupin trochu změnit formulaci. Jsou tady čtyři ústní pozměňovací návrhy, které vám postupně budeme předkládat. Já vám tady nyní zmíním ten první, protože o něm budeme eh, jako o prvním hlasovat. Je to na počátku prvního odstavce. Vyjádřili závažné obavy a tak dále a dále eh, vítá šest dohod v Káhyře a voláme po, vybízíme k plné implementaci tohoto textu. A vítáme úsilí Egypta a dalších aktérů, kteří se snažili o eh, zprostředkování vyjednávání. Mám přečíst celý odstavec. Děkuji eh, paní kolegyně de Kaiser. Máte nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu k prvnímu odstavci? Ne, nevidím námitky, hlasujeme o tom, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno v této podobě. Po druhém odstavci je pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se eh, schváleno. Odstavec 5, původní text, jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 7, původní text. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A tím se nyní dostáváme k úvodnímu ustanovení po čtvrtém odstavci. Slovo má paní de Kaiser. Je les lire tous les trois, ça sera plus simple Možná, kdo volíte eh, všechny tři, to bude jednoduše. To znamená, vzhledem k tomu, že došlo k dohodě o složení zbraní z 21.12.2012, druhý ústní pozměňovací návrh, zatímco nedávná eskalace násilí má za následek ztrátu na lidských životech, místo slova ongoing konflikt, to znamená přetrvávající konflikt a ústní pozměňovací návrh číslo 4. Je to anglicky, já se moc omlouvám, říká paní de Kaiser za mou angličtinu. Zatímco Kamil Am a Hillary Clintonová, americká ministrině zahraničí, vyhlásili na konferenci v Káhyře 21 listopadu 2012 příměří a zatímco na základě této dohody by Izrael měl zastavit veškeré násilnosti v Gaze, to znamená na zemi, ve vzduchu, na vodě, včetně uh, i um, zacilování uh, útoku na jednotlivce. Zatímco a teď závorka všechny palestinské frakce musí zastavit veškeré násilí v Gaze proti Izraeli, včetně raketových útoků a útoků na hranicích. Konec závorky. Toto je věta, která zazněla na tiskové konferenci. Děkuji. Všichni to sledovali tak pozorně, že předpokládám, že jste pochopili, že paní de Kaiser předložila tři ústní pozměňovací návrhy. Jeden se týkal uh, úvodního ustanovení 4, potom úvodního ustanovení A a pokud nemáte žádné námitky proti těmto pozměňovacím návrhům ústním, tak uh, nechám hlasovat o všech dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. A teď jdeme k celkovému usnesení, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní se dostáváme eh, ke zprávě Danjean, provádění společné bezpečnostní a obrané politiky, odstavec 1, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti. Eh, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 21, původní text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, původní text, věnovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, končím hlasování. Schváleno. Odstavec 62, původní text jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasováním. Schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, schvál, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 102, původní text, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Usnesení eh, celkově, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní následuje zpráva pana Pasku, doložky EU o vzájemné obraně a solidaritě, politický a operační rozměr. Odstavec 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Původní text, odstavec 14, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Třetí část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 15, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Stavec 18, eh, původní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení F, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Usnesení eh, celkově jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a je to schváleno. Nyní následuje hlasování o zprávě pana Kelama o kybernetické bezpečnosti a ochraně. Máme tady pouze hlasování o celkovém usnesení jmenovitě a tímto zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno. Zpráva pana Taranda, úloha společné bezpečnostní a obrané politiky v případě krizí souvisejících s klimatem a přírodními katastrofami. První eh, pozměňovací návrh 20 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 24, první část, eh, Nechám tedy ověřit druhou část odstavce 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 24 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Zamítnuto ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Stejná většina, zamítnuto. Odstavec 35 ve dvou částech, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Eh, stejnou většinou odmítnuto. Nyní o celém usnesení hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva paní Jakoncáry, jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Hlasujeme o návrhu 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 14 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 2 po bodu N, ústní pozměvací návrh. Paní Jakoncáry, zpravodajky, máte slovo. Mr. Chair. Vážený pane předsedo. Vzhledem k těmto velice špatným zpráv Kazachstánu vám ústní pozměňovací návrh. Situace v oblasti lidských práv se tam neustále zhoršuje. Tento ústní pozměňovací návrh který podpořilo mnoho politických skupin Evropského parlamentu, je následující. Vyjadřuje veliké obavy s ohledem na soudní proces z 20.11.2012 generálním prokurátorem proti Alze, proti opoziční straně a asociaci a různým asociacím, jakož i e, médiím, které chtějí zakázat jako extremistická média. Boj proti terorismu a extremismu podle našeho názoru nesmí být bojem, který umožní umlčení eh, demokratické opozice a médií. Děkujeme. Děkuji, máte nějaké námitky? Nemáte, dobře, takže o tom budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 2 pod 8, originální text, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnut. Odstavec, ne, návrh 19, to kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3 byl stažen. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 5 pro, proti, eh, pardon, ověříme čtyřku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Navrh jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení 1, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení je, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Po úvodním ustanovení 9, návrh 9, eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje zpráva eh, pana eh, Ferrery, dorobný pobřežní rybolov, řemeslný rybolov a reforma SRP. Eh, tři původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 31. První odstavec. Původní text v dvou částech. První část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 31. A třetí odrážka ve dvou částech. Původní text. První část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ověříme druhou část odstavce 31 třetí odrážky. Zahajuji hlasování. Kdo je... Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 31. čtvrtá odrážka, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Necháme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 33, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 38, dvě, dvě části, původní text ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasování o třetí části je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 40 ve dvou částech, původní text ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení E, původní text vedou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, necháme ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení je ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní o celém usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Levin o vnější dimenzi společné rybářské politiky. Pozměňovací návrhy 1 až 8 jsou staženy. A dostáváme se k návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Odstavec 1, původní text, dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Necháme ověřit. Odstavec 1. Druhá část ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Odstavec, odstavec 2 a původní text pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 6 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 9 ve dvou částech, původní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme odstavec 9, druhou část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 19, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 94. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď tedy usnesení jako celek v pozměněné podobně jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k hlasování o návrhu usnesení volby do Evropského parlamentu v roce 2004 jménem výboru AFKO. Eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Z... Eh, dobrá, rovnou kontrola, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, odstavce 1 jmenovitě. A ne, pardon, to ne. Teď po odstavci 1 pozměňujeme si návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Dobrá, eh, je žádost o kontrolu pozměnil si návrh 7, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. se návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Dobrá, takže kontrola čísla dvě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? E, přijato. Odstavec 3. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, usnesení jako celek jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh přijat. Blahopřeji všem zpravodajům a zpravodajkám a děkuji vám všem za účast a koncentrovanou spolupráci. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Teď se dostáváme k části vysvětlení hlasování. Nejprve zpráva Grobarčík. Slovo má paní Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen.